Buenos días. Bonjour. Bonjour à tous. Good morning. Dobrý den. We're about to... Vážení kolegové, zahájíme dnešní schůzi výboru LIBE jako obvykle. První bod se týká přijetí pořadu jednání. A já vám chci navrhnout, abychom přijali tento pořad jednání pouze s jednou změnou, která se týká bohu, bodu 8. Pan Kirchhoff, eh, který se, tento bod se týká akreditace činnosti forenzních laboratoří. Já navrhuji, aby byl prodiskutován jako třetí bod, protože náš náš zpravodaj musí odejít na konferenci předsedů politických skupin. A pokud tedy nemáte výhrad k tomuto návrhu, navrhuji tedy, aby bod číslo 8 byl naším prvním bodem, eh, který budeme projednávat po sděleních předsedů, předsedy. A já potvrzuji, co se sdělení předsedů eh, týče, abychom eh, potvrdili následující zpravodaje. Paní Makovej pro člensk, pro eh, kandidátské státy a otisky prsků pan Albrecht, seznam třetích států a organizací, se kterými má podepsat dohodu eh, Europol. Tyto zprávy, tedy pokud nemáte dalších výhrad, eh, jsou přiřazeny zpravodajům. Prosím, prosím, máte nějakou poznámku? Ano, dobré ráno, pane předsedo. Já mám jeden dotaz. 13. tohoto měsíce se konal briefing, to je v úterý v Londýně, ohledně výbušnin, ohledně tekutých výbušnin. My jsme na to získali pozvánku, všichni členové výboru jsme obdrželi pozvánku 1. října já jsem se proto snažil zapsat na seznam, ale dozvěděl jsem se, eh, že eh, na zapsání jsme měli čas pouze do 8. září. Jak tedy se máme zúčastnit eh, takovéto schůze, když dostaneme mm, pozvánku až po uzávěrce? Navíc sedm poslanců členů tohoto výboru se účastnilo mm, oné schůze. Jak je to vůbec možné? Můžete nám to vysvětlit? Ano, Eh, teď vám to vysvětlit nemůžu, mohu vám teď sdělit jen to, že ona pozvánka byla eh, rozesílána britskou vládou, nikoli Evropským parlamentem a tato pozvánka byla poslána některým eh, poslancům z Evropského parlamentu, aby se účastnili určité demonstrace, které se určitého předvedení které se týkalo kapalných výbušnin. A já nevím, zda nám zde někdo eh, z přítomných může, může eh, říct si, co se tam dělo, eh, zda má s tím zkušenosti. Pokud to tak není, tak se vám budu snažit zajistit informace z této schůze a vím, že došlo k nějakým opatřením zaměřit na to, abyste získali nějaké zprávy. Pane předsedo, co já vím, tak první pozvání přišlo včas, ale ta připomínka byla rozeslána až po eh, uzávěrce na pozvánky. Takže mm, pane, eh, pokud pan kolega neviděl tu první pozvánku, tak našel teprve to připomenutí a to už přišlo až po uzávěrce Eh, pokud se však někdo zúčastnil eh, této schůze, snad by mohl na eh, nějaké z dalších schůzí našeho výboru informovat kolegy, co se tam dělo, v čem spočívala ono, ono demonstrační předvedení týkající se kapelných výbušnin. Dobře, budeme se snažit tedy zajistit tyto informace. So, having said that, let's proceed to... Dobře, můžeme tedy přijít k bodu, který byl původně označen číslem 8. A to je přijetí rámcového rozhodnutí, které se zakládá na úvaze, že je třeba uchovávat kvalitu výměny informací ohledně citlivých osobních údajů, protože se tady jedná o profily DNA, o otisky prstů ve forenzních laboratořích Eh, chtěli jsme položit určité eh, otázky švédskému předsednictví, které budou hm, následně zodpovězeny písemně. A proto vás chceme tedy připomenout na to, že tento hm, postup je opravdu naléhavý. Musíme tyto dotazy pro švédské předsednictví eh, předložit a mít odpovědi rychle, protože do 26. listopadu parlament se musí vyjádřit eh, radě. Omlouvám se, říká pan předseda, to je slyšet eh, interference z mého mobilního telefonu. Musíme mít tedy na paměti, že se jedná o návrh, který se týká třetího mm, pilíře, což může být ovlivněno následným vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Za to, mm, z, um, není má to posléze spadat do procesu spolurozhodování. A teď si rádi vyslechneme zprávu od pana Kirchhoffa. Prosím, máte slovo, pane Kirchhoffe. Děkuji, pane předsedo. Ve Spojeném království máme, říkáme, že bychom neměli zapřahat za koně z druhé strany, přistupovat k věci z druhé strany. A e, v této chvíli nás žádají, abychom udělali přesně tohle. Časový harmonogram v této věci je, myslím, podle mnohých nepřijatelný. A pokud dobře chápu technickou situaci, chtěl bych poukázat na to, že jsme byli v manipulování do velice problematické pozice. Pokud se podíváme na rámcové rozhodnutí, a které bylo vypracováno po setkání 9. října. Píše se zde s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, ale eh, zdá se, že eh, oni eh, nějakým způsobem chtějí zohlednit naše stanovisko, ale myslím si, že to není úplně pravda. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva by nám měla dát více Eh, moci, eh, připadá mi takovýto postup ze strany rady špatný. Zdá se, že je to jakýsi předchůdce další iniciativy, která v budoucnosti aby mohla pro nás být problematická. Já doufám, že se k této otázce vrátíme v budoucnosti, kdy budeme mít více pravomocí. A Doufám, že se podíváme v budoucnosti také na širší kontext, do kterého je třeba tuto otázku zasadit. Jedná se o zacházení s informacemi. Hovoříme zde na tomto místě o standardech pro forenzní laboratoře a o akreditacích těchto laboratoří. Včera jsem hovořil se stínovými zpravodaji, jsem velice rád, že diskuse byla plodná. A děkuji těm, kteří se účastnili. A chtěl bych zmínit dvě věci, o kterých hovořili stínoví zpravodajové. Předložili některé nápady, které jsou podle mě dobré pro zlepšení celého textu. A před sebou, e, pane předsedo kolegové, nemáte zprávu, máte před sebou iniciativu, a v současné době musíme pracovat na základě této iniciativy spíše než mé zprávy, protože bohužel nedostatek času nám neumožňuje postupovat klasickým způsobem. Eh, v Evropě v současné době existují forenzní laboratoře. Eh, tyto laboratoře mají veliko, velice rozdílnou kvalitu, rozdílné standardy. Eh, podléhají různým soudním systémům v jednotlivých zemích. A to znamená, že výsledky z těchto laboratoří jsou někdy značně odlišné. Celý obrázek je tedy značně komplikovaný. A samozřejmě každý členský stát sám rozhoduje, jaké má požadavky na důkazy v trestním řízení. Nicméně výsledky práce forenzních laboratoří aby s ohledem na spravedlnost, eh, správné hodnocení v trestních řízeních a tak dále, měly mít podobné standardy. Tyto standardy jsou ale velice odlišné v jednotlivých členských státech a tak eh, bohužel eh, dochází k tomu, že v některých zemích nejsou standardy dostatečně vysoké. V některých zemích, především ve větších zemích, jsou plné standardy, standardy ISO, již naplňovány v mnohých forenzních laboratořích. V některých jiných zemích se ale tyto standardy nedodržují. Z tohoto důvodu je důležité, aby veškeré forenzní laboratoře ve všech členských státech měly podobné standardy. A to samozřejmě nezmění žádným způsobem eh, soudní hodnocení v jednotlivých členských státech, ale pokud eh, hodnocení forenzních laboratoří, pokud jejich standardy budou stejné ve všech členských státech, potom bude možné mnohem snadněji si vyměňovat informace. A tato výměna bude mnohem obvyklejší a bezproblémovější. E, to by mělo také vést e, k tomu, že spravedlnost se bude zakládat na přesnějších informacích. E, dříve jsem byl ministrem vnitra ve Spojeném království a tehdy jsme teprve začínali využívat DNA. Tato oblast se v posledních pěti letech velice rozvinula. A samozřejmě o práci těchto laboratoří hovoříme právě v kontextu eh, analýz DNA a otisků prstů. Chtěl bych zmínit dvě oblasti, kde máme obavy. První se týká financování. V některých zemích především v některých menších zemích v Evropě, je otázka financování velice relevantní. A pokud mají laboratoře dodržovat mezinárodní normy ve prospěch celé Evropy, poté financování je velice důležitou otázkou pro ministerstva financí těchto zemí. Já neříkám, že bychom to, neříkám, že bychom to měli financovat eh, z Evropské unie, jenom poukazuji na to, že zde mohou vzniknout určité problémy. Dvě věci, o kterých hovořili stínoví zpravodajové včera. První věc se týkala otázky výměny informací. O této otázce jsme hovořili i v jiném kontextu a tato otázka je samozřejmě nesmírně důležitá. Je zásadní, aby zde existovala kvalita, aby jsme zde měli jasně stanovené standardy před tím, než budeme hovořit o tom, jak se informace budou vyměňovat protože v současné době se, vyměňuje informace, vyměňují informace nebo by se mohly vyměňovat informace, které třeba nemají odpovídající eh, standardy, které nejsou stoprocentně spolehlivé a to by znamenalo určité narušení důvěry. A druhá věc, o které hovořil včera stínový, stínový zpravodaj, je, že by bylo dobré i když problematické v některých menších zemích, aby v každé zemi existovala více než jedna forenzní laboratoř. Pokud existuje pouze jedna forenzní laboratoř v dané zemi, je jasné, že zde můžou existovat určité obavy, určité monopolistické postavení. Já jsem velice vděčný stínovým zpravodajům za to, jak se zapojili do diskuse. Já a pane předsedo, velice podporuji tento přístup. Myslím si, že je to první krok. Nelíbí se mi uspěchaný harmonogram, ale myslím si, že bychom měli postupovat a měli bychom zprávu plně podpořit. Nevidím ale e, žádné místo v této zprávě. Chtěl bych ale ve zprávě jasně poukázat na to, že Eh, se jedná pouze o první krok a že očekáváme, že nám budou předloženy v budoucnu další návrhy týkající se toho, jak by měla probíhat výměna informací z těchto laboratoří. Myslím si, že to je otázka, která bude tento výbor skutečně zajímat, protože se zde jedná o ochranu jednotlivce a také o ochranu informací, které jsou k dispozici s ohledem na zlepšenou kvalitu e, forenzních laboratoří. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kirchhoupe, říká předseda. Lisa Bolinder za švédské předsednictví. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Um, Nejdříve chci poděkovat panu zpravodaji, panu Keglopovi a také stínovým zpravodajům za to, že se snaží postoupit vpřed, třeba, že máme málo eh, času eh, na eh, tuto práci. My velice oceňujeme takovou to součinnost. Děkuji. Myslím, že velká část tohoto návrhu byla proanalyzována a prodiskutována. Myslím, že je tu silná podpora od členských států a že se snažíme dosáhnout společné dohody o těchto eh, standardech, o těchto normách pro forenzní laboratoře do konce roku. Eh, beru na vědomí poznámky pana Kirkhopa a nemohu než souhlasit eh, s jeho názory na to, že se jedná pouze o první krok, že je třeba se zaměřovat na kvalitu eh, zacházení eh, s, ehm, s otisky prstů a že musíme vykonat další úsilí na, na to, abychom zvýšili kvalitu i v jiných oblastech, jak už jste se zmiňoval, Je třeba, aby řádným způsobem byly tedy zpracovávány tyto informace a využívány následně v soudních řízeních. Ohledně akreditovaných laboratoří v členských státech mít víc než jednu, to je věc, eh, o, o které my hovoříme v této zprávě. My tam píšeme o tom, že to má být poskytovatele těchto forenzních služeb. Je pravda, že se ta situace v různých členských státech různí. Je tam jiný počet eh, laboratoří ve švédském případě. Bychom potřebovali akreditovat eh, naše policejní laboratoře například. Těch je asi 20. Chci vám tedy poděkovat za vaše úsilí a opravdu se těšíme na stanovisko Evropského parlamentu které nám určitě poskytne eh, velice důležitý příspěvek do práce rady. Děkuji vám. Zájme za komisi pan Vandik. Well, uh, you, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kirkhoupe, za vaše připomínky, pokud jde o financování. A v iniciativě se plánuje, že by komise se měla zamyslet nad finanční podporou a pro nadnárodní projekty. A samozřejmě my se budeme snažit, aby takováto pomoc byla dostupná. Pokud jde o druhý bod, tedy že aby v každém členském státě měla být více než jedna laboratoř, souhlasíme s tím, co zde řeklo švédské předsednictví. Pokud jde o váš požadavek na komisi, aby existovaly další iniciativy po implementaci této iniciativy. A podíváme se na to, zda budou další iniciativy nutné po implementaci. A takže to byly připomínky ze strany komise. Děkuji, říká předseda. A dva poslanci se hlásí od slovo, nejdříve pan Jong. Takže více než dva, už se hlásí další. Takže pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručný. Včera jsme měli velice produktivní setkání se spravodajem. Já věřím to, v to, že se nám podaří shodnout se na této zprávě, protože mezi námi je málo věcí, na kterých se neschodneme, to už zpravodaj zmínil. Důvod, proč se hlásím o slovo, je, že bych chtěl něco říci předsednictví rady. Já se hodně zabývám trestním aspektem a policejní spoluprácí. A já si myslím, že je skutečným zklamáním, že se zde hovoří hodně o výměně informací ještě předtím, než jsme zajistili kvalitu těchto informací. Já bych chtěl vyzvat radu a komisi, a doufám, že o tom ještě budeme hovořit v rámci stokholmského programu, aby nejdříve učinili, um, splnili své domácí úkoly, pokud jde o eh, zajištění kvality dat a zajištění bezpečnosti jednotlivců, než půjdeme k dalším věcem. Takže v každém případě podporuji zpravodaje v tomto směru a vyzývám radu a komisi, aby se zabývali touto otázkou a aby přišli s odpovídajícími návrhy v tomto ohledu. Děkuji. Mr. Alvaro, Pan Larval. Děkuji, pane předsedo. Nejsem ani stínový zpravodaj, ani jsem si eh, neprošel detailně ten návrh. Přihlásil jsem se ze o slovo proto, protože jsem v minulém funkčním období byl odpovědný za Prymskou dohodu, která eh, například se zabývá výměnou informací o mm, automobilech a dalších eh, aspektech. To, co zde bylo řečeno, je pravda, protože my jsme regulovali výměnu informací, aniž bychom věděli, co si vlastně vyměňujeme. Měli jsme určitá data, která se sbírala v různých zemích, ale nebylo to podle stejných standardů a ta data nebyla stejným způsobem srovnávána. Budu hovořit déle než 30 sekund, ale je to velice důležité téma, protože jsem velice rád, že se jím zabýváme. My jsme již v roce 2007 a 2008 o tom hovořili s panem komisařem Baro v té primské úlovně jsme řekli, že budeme srovnávat ty data typu ta A. Ovšem, problém u těchto dat je tento. V různých zemích se tato data získávají jinak, tedy máme jiné postupy pro získávání dat A. Tyto postupy jsou opravdu různé v různých členských zemích a tedy nemáme žádný jednotný standard, proto je tak důležité ho zavést. Je to důležité proto, protože když získáváme tato data, tak dokonce ještě dochází k tomu, že se různým způsobem spolu srovnávají. Například u otisku prstu je to tak, že se nesrovnává celý otisk eh, prstku a díváme se na to, zda to tedy eh, zda jsou stejné otisky, ale srovnávají se pouze určité znaky a díváme se na to, zda jsou stejné. A u těch dat A je to stejné. Pokud budeme tedy eh, sbírat tato data různými postupy a ještě je různými postupy srovnávat. Máme zde dva postupy. Jeden postup srovnává šest znaků a když je to, nebo ten druhý postup, ten srovnává devět znaků. A pokud tyto znaky spolu souhlasí, tak to potom platí za identickou DNA u těch obou postupů, takže v jednom postupu je šest znaků, v druhém devět. Ovšem tím, že se v tom druhém postupu srovnává o tři znaky víc, tak eh, dochází ke zvýšení chybovosti. A v dnešní době, když tak důvěřujeme do těch forenzní, v ty forenzní postupy, když vlastně před soudem je důkaz DNA v podstatě je důkaz stoprocentní a není možné ho nějakým způsobem napadnout. A když v rámci těchto důkazů dochází k takové vysoké chybovosti, prostě pouze proto, že i ta data jsou různým způsobem získáváme, tak eh, je to opravdu hrozné, když eh, pak někdo se dostane před soud a je proti němu takovýto důkaz, i když je vlastně nevinný. Takže není Nejde o to, abychom měli podobné standardy v členských státech, ale musíme mít identické standardy, protože pokud srovnáváme data, tak musí být zajištěno, aby tato data vznikala stejným způsobem a stejným způsobem byla srovnávána. A ještě je důležité, aby tato data byla stejným způsobem přeskoumávána. A a šel bych tedy ještě dál, aby i způsob, jakým jsou užívána tato data před soudy, aby i tento způsob byl identický ve všech stejných státech, abychom měli jednak hodnověrnost pro tato data a jednak samozřejmě právní jistotu. Protože jinak eh, jsme v nebezpečí, že bude docházet k chybným rozsudkům. Proto tedy prosím o podporu práce pana Kirkoupa a myslím si, že bychom měli jak eh, členským státům, tak komisi říci, aby si rozmysleli velice opatrně, že dříve než zavede ten systém výměny dat, tak aby bylo opravdu zajištěno, že ta data budou sbírána na základě stejných eh, standardů. Nejde jenom o těch otisky prstů, jde například i o celou řadu jiných databází, protože my chybovost zvyšujeme tím, že si vyměňujeme data, která jsou získávána různým způsobem. Samozřejmě, že bylo to zavedeno s dobrým úmyslem, ale není to prováděno správným způsobem. A co se týče rychlosti eh, zavádění, tak si myslím, že, bychom, že by zde neměl být vyvíjen náklad na parlament. Je důležité to udělat rychle, ale na druhou, stranu, eh, na druhou stranu je důležité, abychom se zaměřili také na kvalitu. Děkuji, paní Sibel. Děkuji. Ráda bych podpořila to, co eh, říkali mý předřečníci. Včera jsme v rámci rozhovoru s panem Kirchhoffem hovořili o těch různých aspektech a rozhodně jsme se v zásadě shodli na tom, že to, co navrhuje Rada a Komise, je smysluplné. V praxi se v současné době setkáváme s různými aspekty, se kterými musíme žít. Jednak, že data, která jsou vyměňována, nejsou vždy zajištěna. Nemůžeme se spolehnout na to, že tato data odpovídají těm standardům, které očekáváme. Zároveň ovšem zažíváme, že úřady v členských státech eh, často si právě nechtějí vyměňovat data, protože vědí, že nemohou vždy se spolehnout na to, že tato data odpovídají správným standardům a můžou je tedy odpovídajícím způsobem v rámci řízení použít. A tyto dva aspekty obojí je něco, co rozhodně nechceme a nemůžeme to nadále trpět. Proto je návrh komise rady dobrý, vede k více právní jistoty jak v rámci jednotlivých členských států, tak také v rámci spolupráce e, úřadů z různých členských států. Podporuji také to, co říkali mi předřečníci, a totiž, že právě v tom aspektu bezpečnosti dat musíme se zabývat v různých oblastech ještě celou řadou detailů. A ještě bych chtěla poukázat na další problematický bod. Pan Kirchhoff poukázal na to, že díky kvůli tomu časovému oknu zatím nemůže předložit zprávu. To tedy znamená, že my nemůžeme vypracovávat pozměňovací návrhy ke zprávě. A proto bychom se měli podívat na to, zda bychom neměli prodloužit lhůtu pro překládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Prosím, pan Bond. Voorzitter, ik heb het eh, woord gevraagd omdat ik het... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já nesouhlasím eh, s radou a komisí. Akreditace forenzních laboratoří by mohla být penalizována tím, že nevíme, kdy se mohou akreditovat, nevíme, zda určitá laboratoř odpovídá kvalitativním požadavkům, e, například co se týče e, určitého vzdělání e, pracovníků laboratoře, protože tu máme jen pravidla pro členské státy. Takže ptám se, opět se snažíme vytvořit trestní zákon pro celou Evropskou unii? S takovouto strategií nesouhlasíme. Naše politická skupina s tímto nesouhlasí a neměli bychom využívat tuto salámovou techniku eh, tímto způsobem jedno opatření po druhém. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Kirchhoffovi za informace, které nás poskytl. Včera jsem nemohl být na schůzi stínových zpravodajů, ovšem Eh, slíbil jsem, že se tímto tématem budu nadále zabývat. Několik poznámek. Abychom mohli přenášet data, tak samozřejmě ta data musí být odpovídajícím způsobem harmonizována. Co se týče sběru a zpracovávání dat, tak naprosto souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Není možné, abychom sbírali data různými způsoby, ale ta strategie sama o sobě je určitě správná. Další věc. Jedna laboratoř či několik laboratoří v jednom členském státu. Existují členské státy, například Španělsko, kde máme centralizovanou laboratoř a decentralizované laboratoře podle kompetencí jednotlivých provincií. Možná je to v jiných členských státech podobné. Je to také otázka kompetencí. Bohužel neznám k tomu žádné další detailní informace, nevím, jaká je situace v dalších členských zemí Evropské unie. Rozhodně si myslím, že je dobré, že existuje možnost toto porovnávat. Jedna věc mi není jasná a to je to rozlišování mezi veřejnou a soukromou dimenzí těchto laboratoří, jaké jsou zde pravidla a jaké jsou zde perspektivy. A ještě k časovému harmonogramu rád bych věděl, s jakým harmonogramem musíme počítat k tomu, abychom vypracovali tuto zprávu. Děkuji. Pokud eh, eh, švédské předsednictví nebo komise si nepřejí ještě reagovat na další pravy poslanců, vrátíme se eh, k panu Kirkoupovi, aby uzavřel toto téma. Přejete si něco říci za švédské předsednictví nebo za komisi? Není tomu tak. Prosím, pane Krkope, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo to, byla to velice krátká, ale velice zajímavá debata. Chci opravdu ujistit několik osob zde v sále, že co se týče národní suverenity, máme obrovský počet eh, eh, jednotek, které eh, fungují po celé Evropě a ovlivňují nás život. Já si nemyslím, že ISO by bylo negativní invazí do e, našeho života. Tyto standardy ISO musí, ISO musí plnit jednotlivé organizace. A my prostě chceme mít určité základní standardy. E, chci vás upozornit na to, že nám nejde o to, abychom dosáhli dokonalého stavu, protože třeba, že budeme mít tyto normy, mohou být různým způsobem interpretovány a samozřejmě, že mohou být určité eh, dohady o tom, jak individuální státy eh, užívají, se svý, užívají své vlastní normy a jak si je vykládají. Eh, takže až budeme vést další iniciativy, které se budou týkat výměny informací, budeme se tím muset zabývat znovu, protože se bude jednat o to, jakým způsobem jsou vyměňovány informace a jaké informace se mají podávat, když je požádáno o určitou výměnu dat. Takže jde o to především, pane předsedo, abychom měli nějaké základní normy, základní standardy. Ty zatím nemáme. Přitom v mnoha členských státech máme vynikající laboratoře i ve velmi malých zemích, které toto považují za svou prioritu. Ve velkých eh, zemích eh, obecně jsou eh, dobré, kvalitní laboratoře, ale neplatí to vždy a všude. A o výměně informací bychom se měli eh, pobavit až později. Pan Alvaro má obrovskou zkušenost, zejména s využíváním informací o DNA. A já plně souhlasím s tím, co říkal, protože je to velice komplikovaná oblast. Ne, nebudeme eh, tvrdit, že ne. ISO eh, normy nejsou eh, univerzálním řešením. A opět eh, mu chci poděkovat za to, co zde řekl, protože je skutečným expertem dané oblasti. Eh, děkuji všem, kdo zde byli včera. A pro ty, kdo zde nebyli, se ještě říci něco, co budou potřebovat dál. Co se týče harmonogramu, je zbytečné si na to stěžovat, protože mnozí už si na to stěžovali přede mnou. Víme, že to je nepřijatelné, tak to spěchat. Tato zpráva se zatím vyskytuje někde v éteru a já vás ujišťuji, že bude dostupná. A doufám, že se dozvíme, než celá věc bude uzavřena. Ehm, je smutné, že tuto zprávu nemáme, zatímco diskutujeme o, o této zprávě. My tedy máme předpokládat e, pozměňovací návrh této iniciativy, několik ke zprávě. Pokud se pletu, tak mě prosím opravte, pane předsedo. A Možná, že zpráva by byla zajímavější pro překladání pozměňovacích návrhů. Já vítám pozměňovací návrhy a doufám, že pozměňovací návrhy k této iniciativě budou, budou tady překládány. Třeba, že se nedá o zprávu a děkuji všem za příspěvky k této zprávě, o které jsme dnes ráno hovořili. Děkuji vám, pane Kirchhope. Myslím, že tímto se tedy připravuje na další pokračování eh, tohoto materiálu. Jaký máme další harmonogram? Předkládání pozměňovacích návrhů do 4. či 5. listopadu 2009. A to na další schůzi výboru Libe. Pozměňovací lhůta pro pozměňovací návrhy 23. října 2009. Eh, diskutovat se bude tedy 4. a 5. listopadu. Eh, hlasovat ve výboru se bude 16. listopadu. A na plenárním zasedání se bude hlasovat v listopadu 2009. A ještě nevíme přesné datum. Teď jsme tedy připraveni dále diskutovat o následujících tématech. Děkuji ještě jednou panu Kirkhopovi. Následující body jsou ty, které jsou označeny číslem 3, 4, 5, 6 a vztahují se k Europolu. Teď tedy bude následovat spojená diskuze o těchto čtyřech bodech. 3, 4, 5 a 6. Rozhodnutí o Europolu bude tedy vstupovat v platnost 1. ledna 2010 a umluva o Europolu, ta původní umluva o Europolu, eh, vyprší v ten den. Návrhy, které máme na programu, eh, jsou buď prováděcí opatření, anebo jsou doplňujícími opatřeními, které mají umožnit Europolu pracovat v novém právním rámci. Další element, který bychom měli mít eh, na mysli, je, že Lisabonská smlouva by záhy měla soupit v platnost, což změní právní rámec pro rozhodování, včetně rozhodování o Europolu. To znamená, že poslanci našeho výboru by měli mít na paměti, že Bývalý zpravodaj Pěz Mera ohledně eh, roznutí o Europolu tehdy žádal, aby, aby nám byl tento text roznutí předložen až vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, protože je třeba učinit pozměňovací návrhy, eh, abychom umožnili správné fungování Europolu za nového eh, právního rámce. Nás zajímá ochrana údajů, transparentnost. A teď chci předat slovo nejdříve tedy švédskému předsednictví, aby nám vyjasnilo strategii a následně, aby promluvil zástupce komise a pak eh, poslanci, kteří si budou přát promluvit o tomto tématu. Bod číslo 3 se týká prováděcích opatření ohledně vztahu Europolu s partnery, včetně osobních údajů a utajovaných informací. Tady je zpravodajkou paní Sofia Intveld. U bodu číslo čtyři to jsou pravidla o důvěrnosti informací Europolu. V tomto případě byl opět zpravodajem pan Kirchhoff. A pátý bod, prováděcí pravidla pro analytické pracovní soubory Europolu, měla jako zpravodaj Augustina Diaz de Meru. Zatímco seznamem třetích států organizací, s nimiž má Europol uzavřít dohody, měl na starost jako zpravodaj eh, Jan Filip Albrecht jako zpravodaj. Takže jako první si vyslechneme hm, názor švédského předsednictví a to pana Sörena Klertna. Yes. Yes, Mrs. Intveld. Prosím, paní Intveld, ještě než eh, začnou, protože já bych mohla ještě další poznámky předložit posléze, ale chci požádat radu, aby alespoň v úvodu nám mm, řekla něco o harmonogramu, který je velice nabitý a já si myslím, že to je problém, protože parlament je vždy ochoten na sebe převzít svou zodpovědnost a pracovat rychle. Vždy jsme tak činili. A v mnoha případech jsme se tak snažili ale když se hovoří o tak důležitém tématu, je pro mě nepřijatelné, aby nám rada ukládala tak krátké termíny. A nevím, proč nám rada neumožní eh, delší dobu na práci. Eh, byla bych ráda, aby tato doba byla prodloužena. If you please, Mr. Clerton, and react... Prosím, pane Klertne. Please. Jo, já vil tacka ordföranden och tack. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také parlamentu. Ta poslední otázka, která se týkala toho námitého časového programu ze strany Rady, tak eh, zde bohužel nemám všechny informace. Já zastupuji vedení Europolu a Část dokumentů, které se zde schválují, jsou potom předávány radě k formálnímu schválení. Proto možná by bylo lepší vrátit se na radu, pokud chcete tuto informaci. Co se týče časového harmonogramu, tak pan předseda již naznačil, že toto rozhodnutí rady má eh, tu úmluvu nahradit od 1.1.2010. 2010. A ty návrhy, které zde máme před sebou, tak jsou dodateč, jsou to dodatečná ustanovení, ustanovení, ustanovení, eh, která jsou důležitá pro to, aby toto rozhodnutí rado mohlo, rady mohlo být účinné. Již dlouho jsme vedli diskuzi o právním základu o Europolu, bylo to problematické, je to také problematické v rámci úmluvy, totiž, že změny, ke kterým má dojít, budou trvat velice dlouho, protože je musí ratifikovat každá členská země. Existují zde tři protokoly, pomocí kterých jsme dříve změnili tuto konvenci, tu úmluvu a to trvalo velice dlouhou dobu a to je také jeden z důvodů, proč zde nyní máme to rozhodnutí rady. Členské státy v součinnosti s Europolem se opravdu snažili dodržet ten časový harmonogram. Myslím si, že je důležité to učinit, že je důležité, aby Europol mohl provádět součinnost v rámci nového právního rámce a Lisabonská smlouva přinese Europolu rovněž nový právní kontext. V rámci našeho plánování, které, ke kterému došlo v době, kdy ještě Lisabon nevstoupil v platnost, jsme rozhodli, že to lze zohlednit pouze obtížně. Takže musíme tedy zohlednit i to, pokud Lisabon vstoupí v platnost 1.1.2010 2010 a musíme to zohlednit jak v Evropském parlamentu, tak v národních parlamentech. Já nevím, jestli vám to stačí jakožto úvod, či zda se mám také zmínit o těch individuálních návrzích. Já myslím, že to zatím stačí. Nyní si můžeme vyslechnout komisi paní senora Viktoria Vici. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Jak jste řekl, pane předsedo, očekává se, že vstoupíme do nového období mezi institucionální spolupráce. Tím vznikne e, větší demokratický dohled nad politikami, které jsou důležité pro evropské občany. Komise se těší eh, na to, že eh, společně s tímto parlamentem a s radou eh, bude řešit tyto otázky. V mezidobě se nám podařilo to, že rada přijala rozhodnutí a zarožila Europol. Je dobré, že nový režim Europolu poukazuje na to, že tento parlament díky rozpočtovému postupu týkajícímu se Europolu má větší vliv na tuto instituci jako agenturu. Děkuji. Předseda říká děkuji. Nyní, aby abychom trochu oživili debatu. Myslím, že by bylo dobré vyslechnout si jednoho zpravodaje po druhém. První věc, bod číslo 3, paní Sofia Intveld, prováděcí pravidla. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě vrátila k otázce časového harmonogramu. Já jsem vděčná za to, co řekla rada. Já chápu, že vy osobně jste nebyl zahrnut do plánování časového harmonogramu, ale Chtěla bych poukázat na to, že eh, ke spoždění došlo kvůli dlouhému ratifikačnímu procesu eh, v jednotlivých členských státech a kvůli tomu nemá Evropský parlament dost eh, času. Zdá se, že Rada nemá jasno ve svých prioritách. A tato otázka ratifikace členských států je širší otázkou, kterou musíme řešit i v jiných kontextech. Pokud jde o návrh, který máme na stole, je zde několik věcí, které mě zaskočily a já bych chtěla ze strany Rady a komise získat odpověď. Pokud jde o e, právní e, záruky a právní aspekty, e, překvapilo mě, že podobně jako je tomu u jiných návrhů, o kterých jsme hovořili, je zde příliš mnoho mezer, je zde příliš mnoho nejasných definic, je zde příliš mnoho výjimek z pravidel. Účelem celého rozhodnutí je usnadnit výměnu informací. To je to, co potřebujeme, to je to, co musíme mít na paměti. Někdy se zdá, že lidé si myslí, že když se hovoří o eh, ochraně dat, eh, že jste proti eh, výměně informací, ale je tomu naopak. My jsme pro výměnu informací, ale je třeba zároveň data chránit. Já si myslím, že návrhy nerespektují minimální standardy, minimální požadavky. Několik příkladů. Je zde několik výjimek z pravidel, ale nejsou zde jasná kritéria, která by to opodstatňovala. Je zde například formulace, pokud to bude nezbytně nutné, nebo pokud to bude zcela nutné. Myslím si, že to není zcela správně definované kritérium. Zároveň zde máme definice jako obecně odpovědný úřad. E, co je to odpovědný úřad? Musíme říci, o jakých institucích konkrétně mluvíme. Takže tyto věci by měly být vyjasněny. Také bych chtěla slyšet názor e, společného, společné rady dohledu e, k této otázce, než budeme pokračovat dále. Také mě překvapilo, že zde nejde jenom o přenos osobních dat, jde zde také o přenos důvěrných dokumentů. Když čtu návrh, eh, překvapuje mě, že pravidla pro eh, výměnu důvěrných dokumentů jsou eh, mnohem přísnější než v případě osobních údajů. To znamená, že zájmy vlády jsou více chráněny než zájmy občanů. Existuje zde určitá nevyrovnanost. A pane předsedo, na závěr ještě jedna poznámka, která není jde úplně k věci, ale je zde jeden odstavec, který říká, že informace, které obdržel třetí e, stát a e, toto obdržení představuje porušování lidských práv, e, tyto informace by neměly být sdíleny. Myslím si, že to je důležitý princip v minulosti v boji proti terorismu. Tento princip nebyl vždy uh, Ehm, respektován. Stále ještě čekáme na informace o aktivitách CIA v Evropě a, a tak dále. Takže myslím si, že to je skutečně podstatná věc. Já myslím, že by bylo dobré, aby jsme se se zpravodaji pro ostatní témata setkali ve Štrasburku, stejně tak jako se stínovými zpravodaji a dohodli se na tom, jak co nejlépe a nejefektivněji postupovat. Eh, chtěla bych ale požádat radu, aby prodloužila časový harmonogram až do prosince. Znamenalo by to, že by rada musela pracovat také velice rychle, ale my samozřejmě děláme to samé. Myslím si, že i rada by se měla trochu namáhat v zájmu svých občanů. Děkuji. Confidentiality of Europol důvěrnost eh, při sdílení informací v eh, Europolu pan Krkop. To bude stručné, pane předsedo. Už nedodám něco k tomu, co bylo vyštěno. Bohužel samozřejmě ISO eh, nemůžeme nemůžeme mít ohledně toho, jak působí naše bezpečnostní služby, když je budeme mít, jak nám to pomůže. Já si myslím, že Tady byla objektivní eh, diskuze, která se týkala akreditace laboratoří, ale teď vám chci říct, a obecně velice důležité, abychom měli pravidla pro eh, sdílení důvěrných eh, informací v Europolu. Ale mm, tato diskuze může být jen vágní. V článku 4, kde se hovoří o vytvoření nového výboru pro bezpečnost, komu bude zodpovědný tento výbor? Já si myslím, že to musíme mít celé jasné. V Europolu v článku 10 se píše, že zpracování informací má být eh, podrobeno bezpečnostním opatřením určitého bezpečnostní úrovně. Já si teď tedy mohu vybrat mezi základní bezpečnostní úrovní nebo zvýšenou bezpečnostní úrovní a mohu poskytnout eh, tuto zvýšenou bezpečnostní úroveň sám. Jak budeme tedy klasifikovat eh, důvěrné informace? Členské státy, ano, mají mít svůj systém, ale my to musíme chápat eh, šířeji. Jedná se, o ší, jedná se o sdílení informací v Europolu. A já teď nevím, za všechny členské státy budou eh, spokojeny eh, s, těma, s těmi opatřeními, které my máme v tomto textu. Europol má své strategické partnery, to musíme mít na paměti. A proto se toto opatření bude týkat i těchto uh, Eh, partnerů, jako je Kolumbie, Rusko, Turecko a vyjednává se také s Albánií, s Bosnou Hercegovinou, Moldavskem, Srbskem, Mont- eh, Černou horou, Ukrajinou. A naši strategičtí partneři eh, se mají stát tedy mm, smluvními stranami. Já si nemyslím, že to by bylo bezpečným Eh, postojem z naší strany. Já teď nechci být protivný, pane předsedo, a těší mne, že se nám daří šířit naši představu o sdílení důvěrných údajů a zacházení s nimi. Ale myslím si, že to je velice složitý proces, proto bychom měli mít nejdřív jistotu. A těším se na schůzi se Sofií a s dalšími, kde budeme diskutovat o těchto problémech. Děkuji. Nyní, pokud jde o prováděcí pravidla pro analytické pracovní soubory Europolu, pan Demera. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejdříve několik obecných poznámek. Jak asi víte, já jsem byl během minulého funkčního období s prapodajem eh, k rozhodnutí, které mělo vstoupit v platnost 1. ledna. A já skutečně nejsem spokojen s odpovědí rady k návrhu parlamentu. Důvod, proč to říkám, je, že jsme chtěli že jsme chtěli větší míru parlamentní kontroly a toto rozhodnutí dalo, nám dalo méně parlamentu a méně parlamentní kontroly. Tedy já vůbec nesouhlasím s komisí, když říká, že máme parlamentní kontrolu, která vyplývá z rozpočtové. Tak to není. My zde máme e, zásadu spolurozhodování. A další věc, chtěli jsme, jistě si na to vzpomínáte, aby parlament měl také možnost zasahovat do jmenování ředitele. Chtěli jsme tedy mnohem více role Evropského parlamentu na tomto poli. A víte, jak to dopadlo? Dostali jsme článek 48 rozhodnutí a tam se říká doslovně toto. Předsednictvo rady a předseda správní rady a ředitel předstoupí před Evropský parlament na jeho žádost a budou řešit otázky, které se týkají Europolu a samozřejmě, že zohlední i diskrétnost a budou respektovat důvěryhodnost. Neznamená to tedy vůbec nic, je to naprosto všeobecná formulace. Máme tedy mnohem méně práv, než jak je tomu v národních parlamentech. V národních parlamentech musí státní bezpečnostní orgány předstoupit parlament v plné míře. A tady to není možné. Proto souhlasím se Sofie a i s Timotym v tom, že říkají, proč se proč, proč bychom se měli natolik pospíšit, proč máme takový urychlený harmonogram, proč bychom si neměli dopřát čas na to, abychom se pořádně s tím balíčkem Europolu zabývali. Myslím si, že jde o něco většího, že je tady tlak na to, abychom nyní přijímali takové rozhodnutí, abychom totiž ne, to rozhodnutí nepřijímali v době, kdy už bude Lisabonská smlouva platit. Já jsem tedy proto, jak navrhla Sofie, abychom všichni společně se sešli zpravodajové i stínoví zpravodajové, abychom dospěli k nějakému konsenzuálnímu rozhodnutí výboru Libe Tímto tedy získali i rozhodnutí Evropského parlamentu, abychom si opravdu na celou věc dopřáli dostatek času. Vysvětlení rady mě vůbec neuspokojilo, protože bylo velice takové obecné a ještě méně jsem spokojená s vysvětlením komise, které hovoří o významu Evropského parlamentu v rámci kontroly Europolu prostřednictvím rozpočtu. To není přijatelné. A co se týče mé vlastní zprávy, nechci vás unavovat, protože bych o tom mohl hovořit rozhodně dlouho. Rozhodně si myslím, že je důležité a mimořádně důležité, abychom zohlednili článek 14 tohoto rozhodnutí. Tento článek umožňuje a rozvíjí ten předpokládaný postup konzultace Evropského parlamentu. A to je podle zásady spolurozhodování a pak zde máme článek 51 bod 1 písmeno B, kde se hovoří o tom, jakým způsobem je třeba vykládat jednotlivá pravidla a prováděcí předpisy. Návrh a jeho obsah se týká všeobecných věcí, jako například přenosu informací, e, uchovávání informací, úrohy třetích složek a tak dále. Je to tedy naprosto odborná technická zpráva. Cílem zde ovšem není ta technická a odborná složka, cílem je ten politický aspekt a právě tomuto aspektu se zde věnuje příliš málo pozornosti. Pak je zde řeč o archívech, o analytických archívech, o uchovávání údajů, o archivování údajů v členských státech, o využívání normy, která se týká kombinace různých archívů a zároveň také o používání nových technických norem. Tento návrh, který zde byl předložen velice unáhleně, rozvíjí obsah rozhodnutí, podle kterého byl vytvořen úřad Europolu. Podle tohoto rozhodnutí se předpokládalo, že tato agentura bude pracovat s osobními údaji pouze s jediným cílem a tím bylo vyšetřování v rámci těch případů, které jsou v kompetenci Erloporu. Děkuji. Nyní pan Albrecht. Also ich sehe, wie die anderen Vidím, jak ostatní zpravodajové mají zásadní problém s postupem rady, který se týká umluvy o Europolu. Já si také nemyslím, že by bylo nutné, abychom to tak rychle schválili, jak je navrženo. A také si nemyslím, že by bylo nutné, abychom eh, se tím to schválili přímo předtím, než vejde v platnost Lisabon protože Lisabon zahrnuje parlament a to bylo vlastně předmětem častých diskuzích, o tom se zde stále hovořilo. A myslím si, že to je dobře, protože až Lisabon vstoupí v platnost, tak parlament bude moci spolu rozhodovat právě co se týče změn dohody o Europolu. A nyní abychom v rámci velice rychlého postupu schválili ty jednotlivé změny, aniž by to bylo nezbytně nutné, tak toto si myslím, že je špatný postup. Právě v tomto aspektu, kde jsem zpravodajem, totiž otázka kterým třetím státům eh, budeme předávat data Europolu. Právě v této otázce si myslím, že máme v současné době jiné problémy, aktuální problémy a mohli bychom diskutovat o tom, za jakých podmítek vůbec budeme předávat z Evropy data třetím státům. Například SWIFT. Podle mého názoru nemůžeme důvěřovat postupu radě, rady a komise. Proto bychom měli jakožto zpravodajové a stínoví zpravodajové v tomto výboru právě v rámci toho senzibilního tématu Orlopol si společně rozmyslet, zda budeme akceptovat postup rady, či zda se společně dohodneme na prodloužení celého postupu, či na odložení tohoto postupu v době po prosincové. To by byla má prozba protože opravdu nemám pocit, že by to bylo v současné době nutné. Thank you. Děkuji. Vidíme, že všichni naši zpravodajové byli upřímní a že poukázali na problémy. Má nějaký poslanec dotaz? Chce, hlásí se někdo o slovo? Prosím. Yes, Mr. Alvaro, please. Pan Alvaro, prosím. Herzlichen Děkuji, pane předsedo. Já jsem čekal na to, až mi dáte slovo, jinak eh, nechtěl jsem si ho jen tak sám brát. A poslouchal jsem to, co říkali kolegové. Já eh, jsem se zamýšlel nad několika věcmi. Myslím, že jsou zcela zásadní. Po pěti letech eh, v tomto výboru máme s mnoha dalšími kolegy eh, pocit, že eh, vidíme deja vu. Není to poprvé, co si stěžujeme na to, že věci se dělají nesmírně rychle a že se neustále ptáme na to, proč to tak rychle musí být. Každý má svoji teorii, někdo říká, že je to kvůli tomu, že má vstoupit v platnost Lisabonská smlouva, jiní mají jiné teorie. A já mám pocit, že se nám ostatní instituce snaží stížit práci. A to není můj mobil? Máme tu několik otázek. Co se tedy. Ehm, myslím si, že bychom měli eh, zahrnout eh, do celé věci eh, otázku podle článku 29 zahrnutí ochránce osobních práv v Evropské unii. Myslím si, že musíme vidět věci v širším kontextu. Nemůžeme pokaždé vést diskuzi o zásadních otázkách. Když se podíváme na všechna opatření, o kterých se diskutovalo v posledních letech i teď. Kolega Coelho má zprávu k databázím s velkým obsahem dat hovoří se zde také o vzniku agentury. A hovoříme také o tom, jaký by měl být vztah s Europolem. A takže Hovořili jsme také o tom, že by Europol měl mít přístup k těmto datům. Zdá se, že je zde mnoho různých úprav, ale je třeba, abychom se zeptali komise, na co se tedy chce soustředit. Je třeba, abychom zde neměli mnoho různých zpráv, ale aby zde byl koherentnější přístup. Máme zde mnoho malých zpráv, ale myslím si, že to není úplně správný přístup. Je třeba, abychom při takovémto množství malých zpráv nezapomínali také na komplexní celkový přístup. pokud si to dobře eh, pamatuju, eh, diskutovali jsme dříve o Eurodaku a Europolu a slíbili jsme, že Europol nikdy nebude mít přístup k datům Eurodac. A bez diskuse a, a bez eh, časového tlaku by věc byla řešena jiným způsobem. Bylo by to bez časového tlaku mnohem jednodušší. A bylo by to jednodušší, pokud by bylo dostatek času na to rozumně hovořit s parlamentem. Sofie řekla, my nejsme proti výměně datu, dat. Jsme pouze proti způsobu, jak se tato věc dělá. Jsme proti tomu, jak se s parlamentem zachází. Jsme si vědomi toho, že každé předsednictví se snaží eh, během eh, té doby, kterou má, udělat co nejvíce věcí. Vidíme, chápeme to, že eh, zde existují dobré iniciativy. Eh, my ale také jenom eh, nesedíme u kávy. My chceme také, aby se věci pohnuly kupředu. Ale eh, Hovořili jsme zde o otázce forenzních laboratoří a jejich akreditaci a je jasné, že dobrá legislativa potřebuje svůj čas. Není možné se prohnat legislativním postupem, spáchat mnohé chyby, protože není dostatek času. Myslím si, že to není rozumné, to není správný postup. A takže a plně podporuji všechny zpravodaje, kteří pozádají, požádali o více času. Já si myslím, že bychom měli skutečně více času dostat. A víme, že konzultace trvá jenom eh, normálně tři měsíce, ale eh, Myslím si, že když řekneme radě, že potřebujeme více času, měli bychom více času dostat. A to by podle článku 10 eh, mělo Eh, probíhat eh, v rámci zaručení dobré spolupráce. Já se snažím znovu a znovu opakovat, že je třeba eh, posilovat dobrou spolupráci, ale myslím si, že dobrá spolupráce znamená vzájemnost institucí. A já nechci, aby se to chápalo jenom jako kritika komise a rady, ale myslím si, že je rozhodně potřeba na to poukázat. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Část nový zpravodaj nemohl být přítomně, ale rádi bychom také přispěli do debaty. Eh, pokud eh, se hm, zde řeklo, že byli velice ostří zpravodajové, tak je to proto, že máme jakési déjà vu kolega to řekl třikrát, tito kolegové ve výboru, kteří eh, ne, ještě neměli v ruce materiály z Europolu, by měli vědět, že u eh, Europolu se jedná o výměnu organizací. To je její eh, důvod existence. U nich se nejedná o prosazování práva. Sofie říkala, že o tom, že to jsou důvěrné informace, ale to je samozřejmost. Důležité je ale, aby tyto eh, důvěrné informace eh, byly ehm, spolehlivé, abychom mohli je sdílet přeshraničně a bojovat proti přezraniční kriminalitě. Je nesmírně důležité, aby parlament měl možnost se vyjádřit eh, k těmto tématům. Nemůžeme pokračovat dál s definicemi jako nezbytné a podobně, o kterých hovořila Sofie. Potřebujeme správné, konkrétní definice jednotlivých termínů. Já vás to nechci samozřejmě zdržovat jednotlivými Ehm, detaily, ale nezapomínejme na to, že všechny problémy vyplývají vždy z toho, že detaily jsou nedostatečně uvedeny. Je třeba, abychom tedy měli úplně jasno o tom, co Euro, Europol dělá. Plně souhlasím ehm, s frustrací ehm, zpravodajů ohledně těchto Eh, materiálů. My s nimi budeme úzce spolupracovat, stejně jako jsme spolupracovali na předchozím balíčku, abychom zajistili, že Evropský parlament se při projednávání těchto témat dostane k samotným eh, detailům a že budeme moci zajistit to, aby důvěrné údaje, které budou sdíleny, byly spolehlivé. Měli bychom tedy jako Evropský parlament mít dostatek času, abychom dovedli e, naši práci zárně do konce. Děkuji vám, paní Papadopoulos. Mike, the mic, please. Mikrofon, prosím, paní Papadopoulos. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem naladěna na stejnou vlnovou délku v podstatě. Eh, souhlasím s tím, co řekli předřečníci. A z celého srdce sdílím obavy, které se týkají lhůt, jež nám byly předloženy. Témata, o níž hovoříme, jsou nesmírně závažná pro bezpečnost evropských občanů a je souhlasím s panem Albrechtem, že se divíme, proč na nás tak spěchají. Tím spíš, že, že se situace bude měnit po vstupu eh, v platnost Lisabonské smlouvy. Souhlasím s panem Moralesem, že potřebujeme dobré vztahy mezi eh, Evropskou unii a, člensk- a dalšími třetími státy nebo jejich organizacemi. Potřebujeme tedy budovat na spolupráci, kterou zde máme. A rada bych vyjádřila následující obavu. Já pocházím z Kypru. Jak velice dobře víte, není žádná vzájemná dohoda o výměně informací v mnoha oblastech, jako je policejní eh, spolupráce, soudní spolupráce. Třeba, že Europol se snažil mm, dosáhnout eh, spolupráce s kyperskou policií a Tureckem. Nicméně žádný vzájemný rámec pro Turecko a Kypros neexistuje. A v seznamu třetích zemí, který já tu mám k dispozici, je moje země ve špatné pozici, protože jedna z těchto uvedených zemí, jako je Turecko, a to není věc, která by se týkala politiky. tady je uvedena. A v Turecku mm, prostě některé věci nefungují. Je třeba, aby informace proudily oběma směry. A e, Interpol v Nikozi, to je hlavní město Kypru, když e, e, na Interpolu Kyperská policie žádala informace o Turecka, neobdržela je. Já bych chtěla mm, odsoudit to, že některé mm, smluvní strany s námi nespolupracovaly. A já bych tedy eh, ráda vyjádřila to, že pokud toto bude pokračovat, Kypr bude proti tomu, aby Turecko bylo v seznamu třetích zemí, protože Turecko prostě neuznává kyperský stát. Na rozdíl od jiných států, se kterými žádné problémy nemáme. A proto tedy mám za to, že je třeba dále rozvíjet eh, eh, tyto vztahy Europol uznává eh, Kyperskou republiku jako stát, eh, který eh, se řídí všemi právními normami EU a my samozřejmě vřele podporujeme Europol, protože ten nám posiluje naše schopnosti bojovat proti zločinu a pomáhá evropským členům. Už nikdo se nehlásí o slovo, říká pan předseda. Je tedy jasné z naší diskuze, že máme silné výhrady k podstatě eh, této eh, eh, společné debaty o čtyřech tématech a že také jsme znepokojeni ohledně harmonogramu, který nám byl uložen. A proto naši zpravodajové a stinoví zpravodajové na další plenární zasedání ve, Straž- ve Strasburku budou hovořit o tom, zda je možné změnit ještě tento harmonogram, protože prozatímní kalendář nám ukládá následující. Předložení zprávy, návrhu zprávy v Libe 4. či 5. nebo 4. a 5. listopadu tohoto roku Lhůta pro pozměňovací návrhy 6. listopadu v poledne. Hlasování v Libe v listopadu, 16. listopadu a na plenárním zasedání též v listopadu a to 23. až 26. Tak tedy vypadá harmonogram, o jakém doposud víme. Ovšem měl by být mm, změněn a já doufám, že schůzka právě těch spravodajů a stínových spravodajů nám v tom udělá jasno, protože musíme samozřejmě brát v úvahu, že rozhodnutí o Europolu má vstoupit v platnost prvního první příštího roku. Je tedy třeba, abychom ukončili tuto společnou uh, diskuzi tím, eh, že po vyslechnutí si poslanců eh, budeme slyšet také zprávy z, z, z komise rady. A nejdřív, nejdřív pana Intwald. Než odpoví rada, chtěla bych vědět, zda rada chce také eh, konzultovat společnou do, radu dohležitelů v EDPS. Jedná se o velice důležité rozhodnutí a proto by měli vyslechnout eh, také názor ochránce údajů. A to je věc, která mě teď napadla, jakože mm, rada by měla prohlásit, že mm, předběžné skrutinium není zbytečná věc, naopak je nezbytné pro rozhodování rady, proto to nesmí být chápáno jako čistá formalita. Yes, let's hear. Ano, a teď si poslechneme odpověď eh, za předsednictví pana Dejtna. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajům a ostatním poslancům, kteří vyjádřili velice zajímavé názory. Já ze strany rady skutečně lituji, že harmonogram je tak napjatý a že parlament obdržel dokumenty tak pozdě. Samozřejmě my eh, sledujeme, co parlament řekne o těchto otázkách a budeme se snažit zhlednit všechno, co řeknete. A rada chce si vyměňovat informace s parlamentem a jde nám samozřejmě stejně jako parlamentu o výměnu informací i o ochranu těchto dat. Jak řekl jeden poslanec, eh, základem pro kroky Europolu je výměna informací a tato výměna musí probíhat odpovídajícím způsobem spolu s demokratickým dohledem. Jménem Rady tedy zohledňuji vaše připomínky. Bohužel na tomto místě nemůžu říci nic více, než 1.1.2010 je skutečně harmonogram, který bychom chtěli dodržet pro vstup v platnost tohoto rozhodnutí rady. Vyslechli jsme si vaše názory, bereme je v potaz a chápeme to, že vás znepokuje časový harmonogram, který je často velice vypjatý. Děkuji. Thank you. Děkuji. Komise, paní, Ara, paní Věči. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane, před, pane předsedo. Chtěla bych ze strany komise poukázat na to, že jsme velice pozorně poslouchali to, co vyjádřili poslanci. A v každém případě tyto poznámky budeme zohledňovat, budeme o nich diskutovat. Chtěla bych znovu zdůraznit, že komise se těší na posílenou spolupráci s Evropským parlamentem Lituji, jestli jsem předtím nemluvila dostatečně jasně, když jsem hovořila o dohledu parlamentu nad rozpočtem a především nad rozpočtem Europolu. To v žádném případě není celá věc, je to pouze jeden aspekt. Zdá se, že zde došlo k pokroku, pokroku s ohledem na předchozí situaci. Děkuji. Mrs. Intveld? Yeah. Paní Intveld? Omlouvám se, že se opět hlásím o slovo, ale eh, rada mi stále neodpověděla na otázku. Budete hovořit s Evropí, evropským ochráncem dat? Budete hovořit eh, s, se správní radou? Eh, já si myslím, že není dostatečné to, co děláte. My jsme byli velice a ke komisi a k radě, to řekl předseda. A my skutečně chceme, aby jste respektovali to, co my říkáme. My už máme dost toho, že nezohledňujete e, naše požadavky. E, vždy slyšíme ty stejné odpovědi. A my říkáte, my eh, počkáme, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Eh, my eh, tohle a tohle odložíme, ale nic takového se neděje. Europol je velice relevantní. My uděláme naši práci, pokud budeme muset, pokud budeme moci. Prodloužíte časový harmonogram a pokud ne, proč ne? Vidíte, tak to, to vypadá v parlamentu. A poslední slovo patří parlamentu a jeho členům. Proto by teď bylo bylo vhodné dát slovo i dalším zpravodajům. Pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. A můj závěr by byl tento. Nechci být agresivní. Ani vůči radě, ani vůči komisi. Chtěl bych být spíše popisný. Nechápu to, že rada nechce změnit ty lhůty. Samozřejmě je může změnit. Může změnit celou metodiku. Ještě jednou tedy ke změně těch lhůt. Pokud chceme se držet této dynamiky, konzultativního parlamentu, tak samozřejmě můžeme nechat tam ten prosinec. Když chceme ovšem dynamiku parlamentu, který je v procesu spolurozhodování, tak bychom se měli snažit, aby to bylo v době, kdy vstoupí Lisabon v platnost, aby se, abychom k tomu mohli říci to, co k tomu říci chceme. V té době totiž budeme spolupracovat s, le- s radou jakožto rovnoprávný partner. A to by bylo jistě rozumné, protože jinak bychom museli e, zohlednit to samozřejmě, že Europol je velice zásadní otázka. A ještě k metodice. Samozřejmě je možné uspořádat slyšení. Šlo by tam o ochranu údajů v Evropské unii. Mohli bychom eh, hovořit s ředitelem Europolu, s ředitelem správní rady a také s evropským ochráncem osobních údajů. To jsou příspěvky, které jsem chtěl říci, co se týče medotiky a lhů. Děkuji, pane předsedo, děkuji. A nyní pan Albrecht, říká pan předseda. Pan Albrecht, já bych souhlasil s mým předřetníkem a jenom krátce doplnil toto. Bylo to zde představováno tak, jako kdybychom tyto dohody, úmluvy museli eh, umožnit tak, aby vstoupily v platnost 1.1.2010, protože v té době ta agentura bude restrukturována. Já si myslím, že to nezbytně nutné není. I v minulosti tomu bylo tak, že například ten seznam třetích zemí či způsob předávání údajů třetích zemí, tyto věci vždy byly mm, upraveny na základě nějaké úmluvy. Takže si myslím, že není nutné to udělat k prvnímu první 2010. A také si nemyslím, že bychom měli důvod k tomu, abychom eh, se drželi tohoto postupu, který máme nyní. Dobré by bylo, kdyby Nada pochopila, že parlament má velké nábytky a kdyby pochopila, že my chceme, abychom to udělali na základě Lisabonu, tedy až po prvním. prvním. Děkuji a nyní pan Kirkhope. Máte ještě nějaký návrh, pane Kirkope? Myslím, že už jsme toho slyšeli hodně od každého, pane předsedo. Myslím, že Rada a komise si uvědomují naše názory od každých jednotlivých řečníků. A je třeba, aby se teď podle toho zachovali. My eh, musíme pokračovat v tom, abychom dávali najevo, jaké máme výhrady Děkuji vám, pane Kirchhope. Slyšeli jsme tedy slova zpravodajů. Není mm, vhodné znovu eh, pokračovat v této diskuzi. Pan Morales, chcete, chcete ještě něco dodat? Já nechci prodlužovat diskuzi, neměli bychom eh, zapomínat na to, co řekl pan Demera o slyšeních, protože navrhl strategii, která je důležitá pro poslance, kteří ne, nevědí, jako obrovská práce byla vykonána na těchto um, filech ohledně uh, Europolu. Je třeba, abychom um, měli um, zde pohovory s řediteli Europolu a aby eh, zde byla jasná zodpovědnost. Je třeba také, abychom podporovali Sofii a další abychom prosazovali naši možnost jako Evropského parlamentu zasahovat do rozhodování. Dobře, abych tedy uzavřel eh, tuto debatu, navrhuji, aby navrhuji to, aby Evropský parlament se dále choval jako parlament, neboli Parlament si sám musí určovat, podle jakých postupů se bude řídit, protože má své vlastní postupy a v jakém harmonogramu. Takže to je přesně ve smyslu této strategie první, co budeme dělat, je, že příští týden se sejdou zpravodajové a stínoví zpravodajové a společně nastíníme další harmonogram. E, některé z návrhů, zejména pana Diaz de Mery, mohou být též vzaty v úvahu. Myslím totiž, že výhrady, které zazněly při této diskuzi, musí mít dopad na jednání Rady a komise. Tím, myslím, můžeme tento, mm, tuto společnou diskuzi o čtyřech bodech uzavřít. Budeme všechny poslance z našeho výboru informovat o e, harmonogramu, protože ten starý, který máme doposud, určitě bude přepracován. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je To je bod, eh, kterým se zabývá paní Monika Beňová, která je mezi námi a proto si myslím, že je vhodný čas na to, abychom eh, probrali bod číslo 7, a to je postupení trestního eh, řízení. Tuto iniciativu znáte, víte, že byla předložena společně ehm, švédském a španělském, abychom usnadnili postupení trestního řízení mezi jednotlivými zodpovědnými orgány v členských eh, státech. Hlavním cílem je převést kompetence k vedení trestního řízení z jednoho členského státu do druhého. Diskuse stále ještě probíhá v Radě i v Evropském parlamentu a my eh, máme jako Evropský parlament do prosince 17. tohoto roku předložit naše stanovisko. Opět, mějte prosím na paměti, že se jedná o to, jaký dopad bude mít na naše postupy vstup v platnost Lisabonské smlouvy. A nyní si vyslechneme slova paní zpravodajky Moniky Beňové. Posléze promluví rada a komise. A já pak zahájím diskuzi. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Hlavním cílem rámcového rozhodnutí o postoupení trestného řízení je vytvoření společného právního rámce na postupování trestního řízení mezi členskými zeměmi Evropské unie. Cílem je zvýšení účinnosti trestního řízení. V současné době je tato problematika v evropském prosporu upravena několika právními nástroji. Nejvýznamnější je umluva Rady Evropy o postupování trestního řízení. Tato umluva fakt není ratifikována všemi členskými státy Evropské unie a proto jste v tomto směru máme některé problémy. V některých členských státech není možné, aby jim bylo postupeno trestní řízení. Máme se tedy ambici jakési právní úpravy mezi členskými státy Evropské unie v této oblasti a tuto ambici může naplnit nový právní nástroj, nový trestní nástroj. Bylo by to v oblasti postoupení trestního řízení výhodné pro všechny státy členské členské státy Evropské unie. Navrhované rámcové rozhodnutí obsahuje postup při překládání žádosti o postoupení trestního řízení. A to, to tímto způsobem. Bude se zasílat jako formulář, který bude možné použít jakožto podklad pro předběžnou konzultaci. Máme zde zúrazněné právo účastníků řízení, poškozených, podezřených, respektive obviněných. Je to právo na to, aby byly informovány o úmyslu o postoupení trestního řízení do jiného členského státu Evropské unie. Základním principem spolupráce je přímý styk justičních orgánů. Návrh umožňuje členskému státu, který je příslušný stíhat trestní čin, umožňuje mu poskytnout právo požádat členský stát, aby zahájilo trestní řízení vůči pachateli členského činu a to ať již má členská země pravomoc podle vnitrostátního prána, či tuto pravomoc získá podle článku 5 rámcového rozhodnutí. Přijímající orgán je povinen rozhodnout pouze o to, zda toto postoupení je akceptováno. Další opatření se vykonávají podle práva eh, země, které trestní řízení převz- eh, která trestní řízení převzala. Cílem opatření je dosáhnout mít lepší určení místo trestního řízení. A to tak, aby byl dosáhnut cíl, ke kterému samotné trestní řízení směřuje. Tímto legislativním návrhem je ustanoven společný právní rámec pro postupování trestního řízení pro všechny členské země Evropské unie. Tento rámec by měl zvýšit účinnost trestního řízení a zlepšit řádný výkon spravedlnosti. A to tím, že budou společná pravidla, která upraví podmínky, za kterých trestní řízení, které bylo zahájeno v jednom členském státu, v, jedno, v jedné členské zemi, za jakých podmínek tady toto trestní řízení bude možno postoupit jiné členské zemi. Cílem Cíle návrhu nemohou eh, vlastně naplňovat všechny členské země samotné. Máme zde ovšem plný rozhad rozhodovací pravomoce, do které společenství nezasahuje. V současné době se na spolupráci mezi členskými zeměníte Evropské unie, která se týká eh, postoupení trestního řízení, neuplatňuje jednotlivý, jednotný postup. Pokud tedy toto rozhodnutí bude, tak bude mít dobrý vliv na justiční spolupráci na mezinárodní úrovni a uplatňování trestního práva a bude mít také dobrý vliv na pomoc obětím trestních činů. Návrh je tedy z tohoto pohledu i v souladu s zásadou subsidiarity. Předklad Předkládaný návrh je zároveň v souladu se zásahou proporcionality, protože se omezuje na minimum, které je nutné pro dosažení stanovených cílů na evropské úrovni. Nepřekračuje rámec, který je nezbytně nutný pro dosažení tohoto cíle. Pane předsedo, ještě bych chtěla říct něco k časovému harmonogramu. Původně navrhovaný harmonogram je harmonogram, který je třeba změnit. A zejména to v té oblasti, která se týká předkládání pozdravovacích návrhů. Když budeme návrh zprávy prezentovat 4. a 5. listopadu, tak by bylo dobré, abychom mohli překládat pozměňovací návrhy až do 13. listopadu, protože ten původní návrh pozměňovací návrhy 16. listopadu, tedy pouze dva dny pro pře- po předložení návrhu zprávy, je naprosto nerealistický. Hlasování v našeho výboru by potom mohlo být 1. až 2. prosince, abychom o té zprávě potom mohli eh, debatovat na poslední prosincové plenáce. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you. So we... Děkuji. Vidíme, že zde máme eh, nový návrh, pokud jde o časový harmonogram. Nyní předám slovo panu Valentajmovi za švédské předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Spravodajka skutečně velice detailně popsala rámcové rozhodnutí, eh, včetně veškerých detailů, takže možná nemusíme zmiňovat tolik věcí. Je zde jenom pár bodů, na které bych chtěla poukázat. Neexistuje zde žádný společný přístup. Máme zde různé nástroje, existují zde bilaterální dohody a tak dále. Takže o co zde jde? Snažíme se vytvořit společná pravidla, která by podle našeho názoru byla dobrá pro všechny členské státy. Nesmíme zapomenout na to, že ale začínáme od nuly. Členské státy eh, takovouto úpravu v minulosti neměly. A je třeba poukázat na to, že při spolupráci mezi členskými státy by přenos trestního řízení měl probíhat bez problému. Pokud je jasné, že nějaká, nějaká věc by se měla řešit při, eh, v jiném členském státě, který eh, by na to měl lepší prostředky, potom by tato věc měla být postoupena tomuto členskému státu. Snažíme se vytvořit určitou strukturu pro spolupráci trestních orgánů. Zároveň zde eh, stanovujeme rámec pro spolupráci s Evropskou soudní sítí a s Eurojustem. Také stanovujeme určité časové limity. To jsou velice důležité otázky. Také je důležitý eh, dopad, eh, jaký by mělo takovéto postupování trestného řízení. A chci poukázat na článek 5 rámcového rozhodnutí. I když eh, přijdeme na to, že bude efektivnější převést trestní řízení, přijímající orgán podle své vnitrostátní legislativy nemusí být nutně kompetentní v dané věci. A takže je třeba, abychom a tuto kompetenci, tuto jurisdikci vytvořili. Dotýkáme se zde tedy velice zásadních a trestních otázek. To jsou otázky, které stále ještě s členskými státy řešíme. Předsednictví má naději, že bude možné nalézt dohody mezi členskými státy, abychom věc řešili. Ale Eh, věc je značně komplikovaná. Mnoho členských států má s věcí stále ještě problém. A celkově zde ale existuje vůle mezi členskými státy v radě a vůle snažit se najít řešení tohoto problému. V radě se domníváme, že se jedná o něco, na čem členské státy budou schopny dosáhnout koncenzu. Děkuji. Nyní za komisi Paní Iva Samadian. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručná, protože všechno, co jsem chtěla říct, už řekla paní zpravodajka. Komise velmi vítá tuto první prezentaci ze strany zpravodajky a komise prvně, plně podporuje cíl tohoto návrhu. Jak už zde v diskusi dvakrát zaznělo, existuje zde díra v evropské spolupráci v trestních věcech. Nemáme žádná společná pravidla, pokud jde o eh, postoupení trestního řízení v Evropské unii. A to dokazuje také studie týkající se vzájemného uznávání kterou provedla univerzita v Bruselu v roce 2008. Tato studie ukazuje, že je naprosto zásadní, aby zde existoval společný nástroj upravující postoupení trestního řízení. Samozřejmě komise podporuje tuto iniciativu pod podmínkou, že dosáhneme výsledku, který bude mít vysoký standard. Je třeba, abychom měli pravidla, která budou efektivně upravovat eh, spolupráci mezi eh, trestními orgány. Eh, doufáme, že se nám podaří dosáhnout řešení, které bude přijatelné pro všechny členské státy a které bude upravovat spolupráci mezi odpovídajícími orgány v trestních věcech. Děkuji. Thank you. Now we're opening the... Děkuji. Nyní otevírám diskusi. Nejdříve paní poslankyně Renate Weber. You, um, the... Děkuji, pane předsedo. Jsem stínovou zpravodajkou uh, za skupinu ALDE. A upřímně řečeno, uh, mám pocit, že uh, jsem teď na určitém rozhraní. A během minulého funkčního období jsme hovořili o podobných návrzích a zástupci komise a rady byli velice tvrdí. A bránili to, co nám předložili. Vysvětlovali nám to. Nyní slyším slova jako potřebujeme vysoké standardy. Prosíme, prosím vás, přeložte to do jazyka, kterému rozumím. Potřebujeme regulovat vztahy mezi členskými státy. Já úplně nechápu, co to má znamenat. Potřebujeme legislativu eh, za jakoukoliv cenu. Eh, neberete zcela ohled na parlament. A bráníte eh, své, své názory a možná to dokazuje jenom to, že té ve slepé uličce. A parlament musí předložit své stanovisko během velice krátkého období předtím, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Já mám, podobně jako kolega Alvaro, určitý pocit, že vidím deja vu. Spravodajka pracuje na textu, který eh, v době, kdy eh, bude prezentovat zprávu, už bude mezi tím změne, změněn. A to není správné. To stejné jste udělali s parlamentem, pokud jde o konflikt jurisdikce v trestním řízení. Nyní je stejný postup v této otázce. Eh, dobře, veme si, že zde není žádná souvislost mezi těmito dvěma návrhy. Eh, pravda ale je, že eh, vy jste eh, nezohlednili to, co parlament řekl ve své zprávě, pokud jde o konflikt jurisdikce. Pokud byste to zohlednili, změnili byste články 8 a 9, pokud jde o práva obětí. Moje otázka na tomto místě tedy je. Mohla by nám rada říci, kolik článků, kromě článku 5, kolik z těchto článků je stále ještě podrobeno vyjednávání, abychom měli představu o tom, co se stane? A také otázka, kdy obdržíme konečný text? Můžete to nějakým způsobem harmonizovat s časovým harmonogramem parlamentu? Pokud ne, potom je otázka, proč zde jsme? Kolikrát musíme ještě ukázat, že se snažíme jednat správným způsobem, že pracujeme tvrdě a nakonec stejně, ať uděláme cokoliv, je to stejně jedno, protože rada má svoji, eh, svůj vlastní způsob jednání a parlament nebere v potaz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor eh, din partea grupului EPP pe această decizie. Děkuji, pane předsedo. Jsem zpravodajkou, tedy štínovou zpravodajkou za EPP. Mám podobné obavy jako paní Weberová, co se týká tohoto textu. Pravděpodobně to není konečná verze textu a to je opravdu velice nepříjemná záležitost, že nás jakožto parlament dostáváte do takovéto situace a není to poprvé. Paní zpravodajka to celé detailně popsala, proto o tom nebudu dále hovořit. Ale ráda bych eh, zdůraznila dva problematické aspekty. A k tomu bych si potom ráda vyslechla názor Rady a komise. Článek 4 obsahuje jmenování příslušných orgánů a zde je důležité, pokud se členské státy rozhodnou jmenovat jiné příslušné orgány než soudy, tak v tomto případě je nutné, aby tyto orgány měly odpovídající kompetence, které by byly stejné jakožto kompetence soudu. A pak musím říci, že se mám obavu, jakým způsobem bude vypadat statut obviněného a informace o obviněném. Souvisí to s tím, co říkala paní Weberová. Já si myslím, že by měly být informovány vždy, protože se jich to bezprostředně týká. Takže já bych si také ráda vyslechla, co si o tom myslí komise a rada. Prosím a nyní paní Vekström. Děkuji, pane předsedo. Nyní jsme si vyslechli paní zpravodajku a zástupce rady. Je to nástroj o správné prosazování právda. V tom se všichni shodneme a je to důležité. Ale zajímavé na této věci je, že zde máme různou úpravu práva obžalovaného. Jde o to, zda je to důležitý zločin. V tomto případě podstavujeme minimální standardy pro lidská práva a práva obviněného. Stále ještě e, zde nemáme žádný konkrétní text. Proto bychom sice mohli očekávat, že to bude mít pozitivní výsledek, ale zároveň se obávám, že k tomu nedojde. Proto bych chtěla zaručit, aby to bylo zapracováno do dokumentu a aby ta formulace, která se týká těch minimálních standardů pro obviněného, byla naprosto jasná. Právě v tom případě, kdy dochází k předávání trestního řízení z jedné země do druhé. A jak říkala paní zpravodajka, je také jasné, že zde musí mít možnost předávat do všech zemí a že pro tuto možnost musíme mít společné standardy. Pro mě, která jsem v této problematice relativním nováčkem, tak pro mě je důležité to, co říká paní Weberová. Ono je v podstatě jedno, že jsme tady dlouhou dobu či ne. Důležité je, abychom se zasadili o to, aby to byl jednoznačný, jasný text. Nemůže to, nemůžeme tam akceptovat nějaké mlhavé formulace. To bych tedy ještě jednou zdůraznila, že z mého pohledu je toto velice důležitá otázka. Samozřejmě je důležité, abychom měli možnost předávání trestního řízení, a na druhé straně bychom neměli zapomínat na obviněného. Měli bychom v tomto kontextu zdůraznit, že obvinění mají základní práva. Děkuji. Thank you. No more questions. Děkuji. Žádné další otázky? Žádní další poslanci se nehlásí? Slyšeli jsme zde nejenom otázky, ale také připomínky a některé otázky byly mířeny přímo na radu. Takže myslím si, že by bylo dobré dát slovo znovu panu Valentajnovi za radu, aby odpověděl na otázky, které zde zazněly, především ze strany paní Antonesku. Prosím, pane Valentajn. Tak försöka svara på frågorna så gott som Děkuji. Já se pokusím co nejlépe odpovědět na položené otázky. Mohu říci následující. A celkově lze říci, že zde došlo k nějakým změnám od té doby, co jsme navrhli věc v létě. Především pokud jde o smlouvy. A v textu došlo k některým změnám ve srovnání s původním textem. Členské státy jsou si zajedno a pokud jde o znění textu. Velký problém máme u článku 5, to už jsem řekl. A v současné době existují také specifické otázky týkající se článku 4, který orgán by měl být odpovědným orgánem v rámci používání tohoto nástroje. To je také další otázka. A takže e, pokud se hovoří o spolupráci mezi členskými státy v trestních věcech, vždy zde narážíme na problém, že zde existují rozdílné systémy. V některých členských státech má mnoho pravomocí soud nebo státní zástupce, v jiných státech je to spíše policie. Musíme vycházet z toho, že je třeba zohledňovat systémy v jednotlivých členských státech, jinak se členské státy nemohou dohodnout. Z tohoto důvodu jsme se shodli na tom, že výjimečně bude možné zahrnout i jiné orgány, než jsou soudy nebo jiné právní úřady. Pokud jde o informace o obviněném nebo o oběti, v původním návrhu byly některá ustanovení, která byla spíše obecná. V aktuálním textu jsme některé části posílili, to znamená, že členské státy mají větší závazek, silnější závazek informovat obviněného stejně tak jako oběť trestného činu. A chci zdůraznit ale ještě jednu věc, a to je věc, která je velice důležitá pro členské státy. Nemůže se zde jednat o absolutní povinnost informovat v každém případě o eh, přenosu trestního řízení, protože eh, někdy je nutné eh, provést určité dodatečné šetření a to může být nákladné, takže to by znamenalo, že členské státy nebudou využívat tohoto nástroje. Je třeba najít zde určitou harmonii, nalézt koncensus. Děkuji. Děkuji. Nyní předávám slovo zpět paní Beňové. A prosím vás, a řekněte ještě jednou, jaký kalendář navrhujete, ať už se jedná o pozměňovací návrhy, hlasování v Libe a hlasování v plénu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat především kolegyním paní Vébrové a ostatním za jejich příspěvky. Asi všichni víme, o čem zde mluvíme a víme také, v čem spočívají největší problémy. Menší problémy by se daly možná vyřešit tím, že bychom měli větší kontakty se zástupci rady a že bychom více konzultovali celou tuto záležitost. A druhý způsob řešení je, že bychom se mohli zamyslet nad tím, že tedy potřebujeme více času na tuto otázku. A já samozřejmě budu velice ráda, pokud se mi co nejdříve podaří potkat se také se stínovými zpravodaji, abychom mohli zapracovat jejich návrhy. Předsednictví hovořilo o jednotlivých zemích. Jedná se zde především o vztah eh, ke Spojenému království a k Německu. Myslím si, že jsou to problémy, které jsou řešitelné. Potřebujeme jenom více času, eh, potřebujeme více vůle a potřebujeme také aktivní účast všech zúčastněných. Očekávám od rady i od komise, že budou v tomto směru aktivnější. Děkuji. Takže pokud je všechno jasné, eh, nejsou tu žádné další komentáře či připomínky, můžeme přejít eh, k dalšímu bodu našeho jednání. Dostáváme se k bodům 9 a 10. Jedná se také o společnou rozpravu, společnou diskusi Oba tyto body se týkají šengenského informačního systému a volný pohyb osob s dlouhodobými vízy. A bod číslo 9, dlouhodobá víza a záznamy v šengenském informačním systému. A bod číslo 10, pohyb osob s dlouhodobým vízem. A jedná se o výměnu názorů o návrhu komise. Jedná se o balíček dvou návrhů, jeden z nich spadá do postupu spolurozhodování. Nejdříve si vyslechneme komisi, poté se vyslechneme eh, zástupce švédského předsednictví a poté si vyslechneme pana Koeja, který má na starosti obě, oba tyto témata. Takže za komisi pan de Kastr, prosím. Pan de Kastr. Go ahead. Euh, pane předsedající Abych vám objasnil oba dva návrhy, tak bych chtěl poukázat na dva zásadní principy, které se týkají šengenského prostoru. co se týče svobody v šengenském prostoru, zde platí zásada, že státní příslušníci třetích zemí, které se oprávněně nacházejí na území jednoho šengenského státu, mají právo eh, vycestovat do jiné šengenské země. Ale musí mít dokument, který dokládá jejich oprávnění pobyt na území jiného členského státu. Pokud někdo, kdo má šengenské výzum, které bylo vystaveno šengenským státech, se může svobodně pohybovat eh, v celém šengenském prostoru, tak je to proto, protože toto šengenské význum je uznáváno všemi ostatními eh, šengenskými zeměmi. Šengenské aky obsahuje také princip rovnocenosti mezi povolením k pobytu a mezi vízem ti, kdo mají povolení pobytu vystavené jedním šengenským státem, může, pokud sebou má cestovní pas a toto povolení pobytu, tak se může volně pohybovat v celém šengenském prostoru. Jedná se ovšem o krátkodobé pobyty. Je to zcela jasná situace. Ovšem v praxi dochází bohužel k velkým problémům. Tento základní princip již totiž není respektován. Vysvětlím to. Existuje celá řada členských států, které ve svých konzulátech nevystavují povolení k pobytu. Oni vystavují dlouhodobé výzum, je to výzum typu D. A tradičně to bývalo tak, že toto výzum typu B bylo potom, když ta osoba přicestovala do členského státu, tak vlastně toto výzum jí bylo přetvořeno v povolení k pobytu. Během posledních det, let ovšem docházelo k tomu, že některé členské státy již nepřeměňovaly ta dlouhodobá víza v povolení k pobytu. Některé členské státy dokonce u určitého typu cizinců povolení k pobytu vůbec nevystavovaly. Zejména se jednalo o cizince, kteří hodlali v země pobývat po dobu jednoho roku. O koho se jedná? Jedná se o velkou, velké množství osob. Je to, jsou to desetitisíce osob a tyto osoby jsou blokovány v členském státu, které, který jim vystavil výzum. Protože oni mají výzum, nemají povolení k pobytu. takže jim to neumožňuje, aby se svobodně pohybovali v ostatních zemích šengenského prostupu. Hovoříme tedy o cizincích, které legálně pobývají v, země, v zemi šengenského prostoru, kteří se ovšem ale nemohou v ostatních zemích šegenského prostoru pohybovat. Je to problém, který, kterému čelíme již delší dobu a proto bylo šegenské aky pozměněno. Právě z tohoto důvodu bylo zavedeno to takzvané slavné výzum typu D plus C. Bylo to Výzum dlouhodobé, ale zároveň bylo chábáno také jako krátkodobé výzum, což znamenalo, že bylo uznáváno pro volný pohyb v ostatních šengenských zemí. Tato kvalita, tento rys toho vízu, víza typu C platil ovšem pouze v prvních třích měsících pobytu cizince v zemi. Ale bohužel mnoho členských zemích nedokázalo v rámci těchto lhůty těch tří měsíců přetvořit vízum v povolení k pobytu. Takže výzum typu D plus C poskytovalo cizinci možnost volného pobytu pouze během těch prvních třech měsících pobytu v zemi, které výzum vystavila. Proto by bylo dobré změnit, pozměnit toto výzum typu D a C. praxi by to znamenalo, že by to bylo pozměněno eh, v době, kdy vstoupí v platnost kodex o vízech. Bylo, mělo by to být do dubna příštího roku. Do této doby bychom měli najít nové řešení pro tento problém. Jaké řešení by bylo nejlepší? Měli bychom donutit členské státy, aby vystavovali povolení k pobytu a aby vlastně eh, všechna víza typu D i hned poté, co cizinec přicestuje do jejich země během několika týdnů, přetvořili v povolení k pobytu. To by bylo nejlepší řešení. Bohužel toto řešení není realistické, proto zde přichází komise s návrhem, který předložila v únoru. Toto řešení není perfektní, ale myslím si, že v praxi by mohlo přispět k vyřešení problémů, se kterými bojuje celá řada cizinců. Jsou to tedy cizinci, kteří legálně pobývají v určité zemi. To si musíme stále uvědomovat. Co bylo nařeženo? Členská země vystaví vízu typu D, potom provene kontrolu a přeskoumá zda je možné vystavit povolení k pobytu. To povede k tomu, že eh, ostatní země budou schopny uznat výzum typu D za rovnocené k povolení k pobytu. Takže tyto dva návrhy chtějí, aby pro výzum pro dlouhodobý pobyt platili stejné podmínky a byly s ním spojena stejná práva jako s povolením k pobytu. Když tedy máme zásadu, že se cizinec může volně pohybovat, pokud má povolení k pobytu, tak pokud dojde k schválení těchto návrhů, tak bude mít stejná práva i cizinec, který má pouze výzum, kterého opravňuje k dlouhodobému pobytu. Toto bude platit aniž by se to dotýkalo problematiky svobodného pobytu, které souvisí s vízem typu D. Pomocí šengenského informačního systému je osoba zkontrolována, než dostane povolení pobytu a stejným způsobem bude zkontrolována, než se jí vystaví výzum dlouhodobému pobytu. My se tedy snažíme aby se s povolení k pobytu i s vízem typu D pojila stejná práva. Musíme předložit dva návrhy. A to z toho důvodu, protože právní základ pro ty různé aspekty je v dnešní době různý. Jedna věc se již nachází v procesu spoluhrozhodování a ta druhá věc, která se týká legální migrace, se nachází ještě v radě a zde se bude rozhodovat jednomyslně po konzultaci parlamentu. Až Lisabon vstoupí v platnost, tak se to změní. Ale uvědomme si, že již dnes máme spolurozhodování pro část těch věcí, které chceme nyní upravovat. A ještě poslední podmánka, pane předsedo. My doufám, že, že tento text bude možné schválit do dubna příštího roku protože to první řešení, které bylo zavedeno před několika lety, výzum D plus C, již nebude, moci, ne, nebude možné v té době uplatňovat. Čo? No, ale... Není má slovo švédské přesednictví. Lindblad, Lindblad, please. Is she around? Prosím, už vás vidím. Prosím, švédské předsednictví. Děkuji vám. Za švédské předsednictví mohou říci, že se jedná o nesmírně závažný eh, problém a velice pozitivně hledíme na návrh komise, který se týká volného pohybu v šengenském prostoru, co se týče osob, které zde pobývají legálně. Jak už bylo řečeno, tento návrh musí být tedy schválen aby mohla být v platnosti od dubna příštího roku. Snažíme se předejít těžké situaci, eh, do které by se dostali občané, kteří by měli výzum takzvaně k dlouhodobému pobytu a nacházejí se ve šengenském prostoru. Předsednictví výrazně oceňuje skutečnost, že tak eh, rychle se Evropský parlament eh, začal zabývat tímto tématem a my očekáváme úzkou spolupráci s Evropským parlamentem mezi Radou a Evropským parlamentem. Chceme tedy takto spolupracovat a naše předsednictví doufá, že se Radě podaří dokonat důležité kroky ještě letos na podzim ve spolupráci právě s Evropským parlamentem. Na to se zaměřujeme na mnoha schůzích na radě. Rada proto eh, se eh, těší na eh, stanovisko parlamentu a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji vám. Nyní si vyslychneme zpravodaje pana Coelha. Dobrý den, do que é que estamos a falar? Děkuji, pane předsedo. O čem je vlastně řeč? O mladém člověku, který obdrží dlouhodobé výzum, proto aby mohl studovat v Belgii. Je to výzum typu D. Jak velice dobře eh, vysvětlil zástupce komise, tento člověk zůstává tedy jakoby uvězněný eh, v Belgii, nemůže jet do Nizozemí, kde naopak se nachází knihovna, která je důležitá pro jeho studia. Nemůže jet ani jako turista do Barcelony, protože nemá svobodu pohybu. Nemá i proto, že členský stát nepřevedl eh, toto výzum typu D na povolení k pobytu. Některé členské státy to činí, jiné však nikoli. Evropský parlament nemůže však nutit jednotlivé členské státy, aby tak učinili. Žádoucí by však bylo, aby se takto chovali, tedy takto konvertovali dlouhodobá víza na eh, povolení k pobytu všechny státy. Proto se snažíme tedy vyřešit tuto situaci do konce tohoto přechodného období, které bude ukončeno příští duben. Nalezli jsme takové částečné řešení, to jest Vízum D plus C, které umožňuje určitou omezenou svobodu pohybu pro první tři měsíce pobytu. Tímto však problém není vyřešen, protože se tím uvolnil pohyb jen částečně. Nicméně tato víza D plus C přestanou platit od dubna příštího roku. Nastává tedy problém. Buď budeme konat, a nebo necháme desítě tisíc občanů, kteří legálně pobývají v Evropské unii s vízy, která budou určena k dlouhodobému pobytu, nicméně jen v daném členském státě. Nastává ovšem další problém, a to s členskými státy, protože tato víza byla a jsou často udělována bez eh, předběžné konzultace SIS, tedy onoho systému informačního šengenského. To znamená, že Občané třetích zemí, kteří nemají povolení k pobytu na evropském území, v důsledku toho, že nedošlo ke konzultaci se systémem SIS, se mohou eh, vyskytovat na území eh, členských států Evropské unie. My se tedy snažíme tento problém vyřešit a já bych byl rád, aby k tomu řešení došlo. Já chápu o, o tom, co chápu, že švédské předsednictví se snaží dojít k rychlému rozhodnutí a že nás tomu vybízí. Protože buď se rozhodneme rychle, a nebo budeme mít od dubna eh, vážné problémy eh, se všemi těmito osobami mohu eh, říci, že eh, výchozí návrh i návrh komise jsou velice rozumné. Nemusíme hledat další řešení, eh, která by mohla dovést k nějakým dalším řešením. A proto se domnívám, že stávajících kompetencí je velice důležité, abychom co nejdříve si pozvali nového zpravodaje na schůzi a abychom našli společné stanovisko. Nejlepším způsobem se musíme snažit vyřešit problematiku dlouhodobých víz, aniž bychom spochybňovali nebo snad e, snižovali e, úroveň bezpečnosti e, v šengenském prostoru. Zároveň e, bychom mohli ale zaručit svobodu pohybu, pokud tak to učiníme. Což vyplývá i z pošty, kterou jsme obdrželi. Děkuji. Nyní mají slovo další e, řečníci, paní Linkevičute. Děkuji, pane. pane předsedo, já jsem stínovou zpravodajkou, zastupuji sociální demokraty. A chtěla bych hovořit o svobodném pohybu držitelů dlouhodobých víz. Na základě zkušeností, které máme, musíme podpořit návrh komise, protože je třeba řešit problém desítky tisíc lidí, a kteří jsou legálně v šengenském prostoru a mají určitá omezení. Spravodaj řekl, že někdy nemají možnost cestovat, nemohou být turisty v šengenském prostoru. Jsou zde také různé další důvody, a proč mají omezení. Někdy nemohou cestovat zpět domů přes ostatní členské státy, protože jim to víza nepovolují. A tito lidé mají v některých členských státech dlouhodobá víza, ale dochází k problémům s tím, že tato víza nejsou dostatečně rychle vyměňována za povolení k pobytu. Nechápu, proč některé členské státy povolení k pobytu nevydávají. Pokud já vím, ne všechny členské státy jsou ochotny vydávat víza D plus C. To znamená, že parlament ve spolupráci s předsednictvím rady a s komisí musí nalézt řádné řešení. Já bych podpořila rozhodnutí, aby dlouhodobá víza byla právně rovnocená s povolením k pobytu. To by bylo řádné řešení pro občany třetích zemí. Je zde ještě další řada otázek. Zmínil je pan zpravodaj. Je možné, že kromě těchto třetích občanů třetích zemí budou i jiní využívat nových úprav lidé požádají o dlouhodobá víza, která si budou rovná s povolením k pobytu. Ale cílem nebude studovat eh, v šengenském prostoru nebo cestovat. Eh, někteří tito lidé eh, možná budou chtít dostat se do šengenského prostoru z jiných důvodů. Komise v dokumentu, který máme před sebou, poukazuje na to, že pro vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu by měly platit stejné podmínky. Musíme ale požádat o zaručení bezpečnosti eh, v šengenském prostoru. Eh, vidím zde ještě také další problém. Je možné, že toto rozhodnutí přiměje některé členské státy, které odmítají vydávat povolení k pobytu, aby v tom pokračovaly. V budoucnosti také nebudou vydávat povolení k pobytu. Z tohoto důvodu bych se chtěla vás všech zeptat, možná bychom to mohli navrhnout komisi, jestli by bylo možné eh, sebrat všechny dostupné informace eh, z členských států a poté je přeskoumat v rámci komise a v rámci našeho výboru a snažit se přijít na to, proč občané třetích zemí nedostávají povolení k pobytu. Jak je to zdůvodněno? A pan Wikstrom, prosím. Paní Wikstrom. Herr Coelho ha lagt fram sina A pan Coelho už e, představil své názory a já v mnohem s ním souhlasím. A myslím si, že rada předkládá návrh, který je přiměřený. A my ale samozřejmě musíme udělat všechno, co budeme moci, abychom zajistili, že volný pohyb osob bude platit v celém šengenském prostoru. Já jsem členkou výboru jury a měla bych zde dodat některé informace a k dalšímu postupu. Já naprosto zohledňuji to, co řekl pan Koelho a my o tom budeme dále diskutovat i v rámci výboru jury. Děkuji, paní Kinga Göns. Eh, köszönöm szépen. Eh, én is azt gondolom, hogy a bizottság javaslatát mindenképpen támogatnunk kell, és nagyon fontosnak tartom azt, amit... Děkuji vám. Návrh komise si zasluhuje naši podporu. To, co řekl pan Koal, je velice důležité musíme myslet na lidi, nejen na pravidla. Jedná se o normy, které postihují pracovníky a studenty. Jako dočasné řešení to zatím tímto způsobem můžeme upravit bezpečnost v šengenském prostoru. Nicméně musíme také vědět, že jsou určité členské státy, které dávají povolení pobytu na 30 či 90 dní a činí tak velice rychle. Eh, je třeba se zabývat tedy tím, jakou osvědčenou praxi můžeme používat v šengenském prostoru, abychom zaručili bezpečnost, protože jsou tu určité super rychlé postupy, které mohou znamenat i nebezpečí pro eh, úroveň naší bezpečnosti. Děkuji, pan Busutil. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych pokračoval ve stejném smyslu. Jako předřečníci chápu význam tohoto návrhu, protože se týká svobody pohybu občanů třetích zemí. Ale mám zde ještě jeden dotaz. Já to chápu tak, že dnes rozhodování o udělení eh, povolení k pobytu je na národním orgánu. Také to chápu tak, že za stávajících opatření víza D plus C umožňují nebo poskytují více času národním orgánům, aby e, provedli všechny administrativní úkony týkající se udělení povolení k pobytu. Ale dá se také předpokládat, že tím mají více času pro to, aby opravdu zkontrolovali vše a zjistili tedy, zda už udělené Výzum D bylo respektováno osobou, která již vstoupila do daného členského státu a usiluje o získání povolení k pobytu. Takže já se táži, do jaké míry, o zda vůbec, tento nový návrh mění ehm, kompetence členského státu a národních orgánů v souvislosti s tím, zda a jak bude uděleno povolení k pobytu. Děkuji, paní Kale. Um, Děkuji. Náš přístup je trochu jiný. Ano, shodneme se na tom, že lidé, kteří mají dlouhodobé víze, by měli mít možnost eh, pohybovat se po šengenském prostoru. Ale stále tu bude ještě jiná skupina osob, eh, kteří budou eh, kontrolováni v systému SIS. Takže tam budou jejich údaje přeskoumány, aby mohli cestovat po šengenském prostoru. Jak už jsme viděli při diskuzi o Europolu, jedná se o, o osoby, které mohou navyšovat tedy počet osob, které budou kontrolovány s ohledem na eh, potřebu přeskoumání osobních údajů v systému SIS. Nemělo by to tedy vést k porušování eh, důvěrnosti informací o osobních údajích. Děkuji. Teď se vrátíme zpátky ke komisi. De Köster. De Köster. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych připojil ještě jednu věc. Otázka eh, té možnosti členských států při eh, vystavování povolení k pobytu, tedy té možnosti vlastního uvážení, to je otázka, ke které bych se rád ještě vrátil podrobněji. Na evropské úrovni je právo na vstup a výstup země eh, v určitých kategoriích harmonizováno, například studenti či slučování rodin v rámci některých směrnic máme povinnost členských států povolení k pobytu vystavit. Ale my zde hovoříme o přiměřené či krátké lhůtě. Nikde ovšem nestojí, kolik měsíců to je, tři, dva nebo jeden měsíc, nikde to není pevně stanoveno. Členské státy mají povinnost v těchto kategoriích povolení pobytu vystavit. To ano. V našem návrhu je explicitně uvedeno, že náš návrh tuto povinnost nějakým způsobem nenarušuje. Tato povinnost je zde i nadále pro kategorie osob, kterých se týká. Na druhé straně máme skupiny, například pracovníky, kteři, pro které ještě žádná harmonizace na úrovni společenství neexistuje. V tomto případě rozhodují členské státy podle vnitrostátního práva samostatně, zda povolení k pobytu vydají či ne. Samozřejmě, že by bylo žádoucí, aby i tyto kategorie osob byly pokryty harmonizací na, úroveň, na úrovni Evropské unie. Pak by mohla existovat eh, povinnost, všeobecná povinnost, takovéto povolení pobytu vystavit, vystavit, ale tak daleko ještě nejsme. Děkuji, říká pan předseda. Nyní paní Lindplat za švédské předsednictví. Vi vill från ordförandeskapets sida tacka. Ze strany předsednictví bych chtěla poděkovat za velice hodnotné komentáře. Můžeme vám na tomto místě říci, že při úvodních diskuzích v Radě mnoho členských států eh, podpořilo návrh komise? A Členským státům je jasné, že otázka musí být vyřešena předtím, než eh, vstoupí platnost kodex, než se bude používat. Eh, zároveň ale některé delegace poukázaly na otázku bezpečnosti. Někteří rovněž eh, poukázali na nutnost, na potřebu, protože v některých zemích nejsou eh, vydávány povolení k pobytu ve velkém množství. Některé členské státy ale doufají, že se situace brzy vyřeší. Těšíme se na další příspěvky. A pan Coelho na závěr. Děkuji, pane předsedo. Chci vám eh, poděkovat, chci poděkovat Evropské komisi za jasné eh, za Evropskou komisi za vysvětlení a chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že předpokládá rozpravu o tomto balíčku. Já chápu, že kompetence tu jsou odlišné, protože v jednom případě se jedná o spolurozhodování, v druhém nikoli, ale je to jeden celek. A A co se týče otázky, na kterou se zeptal pán Bosutil, částečně už je velice dobře zodpovězená Evropskou komisí. Jenom bych chtěl zdůraznit to, co už jsem předeslal. Částečně je pravda, ale ovšem jen částečně, že víza D plus C vyřešily problém. Ale podle eh, nového kodexu pro ochranu hranic, která bude zavedena konci roku, tento druh víz bude zrušen, už tu nebudou. Je tu tedy problém, který musíme řešit a to, jak eh, tuto situaci změnit, jak nahradit tato stávající víze DAC. Vznikl konsenzus ohledně řešení. Měli bychom chránit právo na svobodu pohybu. A současně je třeba zdůrazňovat, že musíme mít dobrou politiku bezpečnosti. A proto musíme plnit požadavky systému SIS. Nikdo by neměl obdržet vízo dlouhodobému pobytu, aniž by proběhla kontrola v systému SIS a aniž by bylo zjištěno, že daná osoba není hrozbou pro bezpečnost v Evropské unii. Protože by bylo nesmyslné eh, udělit eh, dlouhodobé vízu někomu, kdo nemá eh, mít přístup vůbec na území Evropské unie. Souhlasím se tím zpravodají, že, do, že třeba najít dobré řešení. A že třeba ještě pozměnit návrh Evropské komise. Pokud dosáhneme tedy dobrého koncensu mezi stínovými zpravodaji, radou a komisí, pane předsedo, mohu doufat, že v prvním čtení dosáhneme koncenzu, že urychlíme tento postup, protože je třeba, abychom rozhodovali rychle a vyřešili potíže desítek tisíc lidí, kteří se v těch potížích odstnou, pokud se nám nepodaří rychle rozhodnout. Thank you so much. Děkuji, pane Coelho. Poté, co jsme si vyslechli zpravodaje, myslím, že je tu konsenzus o dalším postupu, jak budeme postupovat tedy dál. Harmonogram bude stanoven po konzultaci se stínovými zpravodaji, kterou provede pan Coelho. Výbor Libe bude informován jak bude další harmonogram vypadat. Takže pokud eh, s tímto můžeme se shodnout, můžeme tento bod ukončit. Bod číslo 11 na pořadu jednání byl zrušen, protože rada se nemůže dostavit. Point of order. Thank you very much. Máte nějakou připomínku, pane Lavar? Ano. Já jsem vás nechtěl přerušit. Ano, bylo to zrušeno a my teď máme trochu víc času, tak já jsem se chtěl zmínit o jedné, jednom tématu na pět minut. Ještě jsem nedomluvila, ale je tu bod číslo 12, to je různé, takže pokud máte ještě cokoliv dalšího, co myslíte, že je třeba projednat, prosím, můžete využít čas, který nám zbyl, díky tomu, že jsme postupovali rychleji, než se očekávalo. Prosím, máte-li tedy na srdci něco, co se vztahuje k bodu různé? Máte slovo. Prosím, ale buďte stručný. Děkuji, pane předsedo. Respektuji vaši prozbu, abych byl stručný, ale přesto bych poprosil trochu o trpělivost. Protože si myslím, že se to týká jak výboru tak e, i všech ostatních. Jde o to téma SWIFTu. To je věc. Je to věc, kde jsme dostali i další informace. A podle těch dokumentů, které mám, tak mám pocit, že ta informace není nic jiného, než způsob, jakým si krátit čas. Chci být zdvořilý, protože ale říct si to musím, protože mám pocit, že nám je, že nedostáváme celou pravdu. Tento týden jsme měli vést pátá jednání k umluvě o SWIFTu. 30.11. jsme to potom měli schválit, tuto dohodu o SWIFTu, ale přesto